vznikne legislativa, která je pro všechny přijatelná, použitelná a zlepší blahobyt v Evropě. Děkuji vám všem. Děkuji panu kolegovi Mandersovi, tímto uzavírám rozpravu a zítra budeme diskutovat od 12.30. Dostáváme se k dalšímu eh, bodu a to je otázka k ústnímu zodpovězení k zátěžovému testu bankovního sektoru Evropské unie. Dovolte mi, abych nejprve vyzval paní kolegyně Wortman Kohl, která je jednou s autorkou, aby nás uvedla do problematiky. Máte slovo na dvě minuty. Uh, uh, Můžete prosím mluvit se zapnutým mikrofonem? Mikrofon. It's in the microphone. Microphone is working. Mikrofon, mikrofon funguje, mikrofon je zapnutý. No, pan komisař Barně alespoň dostal možnost, aby se v klidu posadil. Pane předsedo, Skupina EPP má obavy v souvislosti se zátěžovým testem e, evropských bank, který se plánuje na červen. Loňský stres test, zátěžový test, byl velice nedůvěryhodný a ukázalo se to bolestivě, když irské banky, které v testu uspěly, se krátce po něm dostaly do obrovských problémů. Je třeba, aby se to letos změnilo. Otázka zní, zda náš finanční sektor zvládne období nepohody. A to je důležité vědět proto, aby se obnovila důvěra ve finanční sektor. Proto se chci pana komisaře zeptat, jaké jsou nejvýznamnější změny, které mají zajistit, aby loňské selhání zátěžového testu bankovního sektoru se už neopakovalo. Pane předsedo, loni mohla každá země sama za sebe určit, která banka eh, bude absolvovat zátěžový test. Dnes eh, to musí zajistit ústřední eh, bankovní orgán, tak aby podmínky byly pro všechny stejné. Také důvěryhodnost nové struktury dohledu bude otestována v tomto zátěžovém testu. A proto se chci zeptat, zda je komise spokojená s tím, že zátěžový test v některých zemích Eh, zahrne 85 bank, ale v jiných zemích je o něco málo více než 50 jejich bank. To je velice zvláštní výsledek, takže mě zajímá váš názor. Pane předsedo, přeshraničně pracující banky potřebují silnou evropskou legislativu. A v červnu budeme mít výsledky zátěžového testu. Možná budou banky v problém, ale ještě nemáme eh, evropský mechanismus pro řešení bankovních krizí. Proto vás chce EPP vyzvat, abyste učinil opatření a můžete jistě počítat s naší podporou zde v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Wortmann Kohl a nyní má slovo paní kolegyně Bols, jedna z dalších autorek. Pane komisaři, Na mezinárodní úrovni se řeší bankovní krize. Je také třeba řešit eh, důležité otázky hospodářské soutěže, ale to neznamená, že všechno musí počkat. Zvlášť když máme zároveň státní dluhy a bankovní krizi. Loni byly ty testy slabé a my jsme to říkali opakovaně. Zátěžové testy bank musí být důvěryhodné, robustní a průhledné. Potřebujeme v bankovnictví mnohem víc transparentnosti obecně. A já proto navrhuji, abychom se poučili od USA. Tam e, požadují informace na, za dva roky zpět, pokud jde o likviditu. A v těch informacích se objevují evropská jména. Bylo by jen zdravé, aby Evropská centrální banka udělala to tež a předkládala stejné informace období 2009 až 2011, pokud je o podporu. Mělo by to být doplňkem těch nových zátěžových testů. Ty nové zátěžové testy jsou lepší, ale stále se ještě vyhýbáme určitým otázkám, protože některé členské státy určité subjekty chrání a tak dále. A už je na čase, aby všichni pochopili, že slabá politická vůle není řešením této krize. Naopak ta řešení budou nákladnější. Proč se pokoušet skrývat vystavení bank státním dluhům, když všichni víme, jak to v bankovnictví opravdu je, skutečně není důvod, proč nepodrobit tomu zátěžovému testu účetnictví bank. Některé eh, cené papíry by byly přesunuty, kdyby nestratili hodnotu. Samozřejmě analytikové jsou schopní posoudit zátěžové testy a další informace a odhadnout, co se děje v účetní kniha bank. Nicméně negativnější interpretace sem zahrnuje i to, že i některých samotných členských států se dotkne to, že členské státy a také dozorčí orgány jsou těmi, kdo to mají na svědomí. Zátěžové testy vyvolávají určité kroky, banky hledají kapitál, některé členské státy jsou proaktivní a snaží se přimět banky k tomu, aby získaly další kapitál. Ale nemáme celkový plán pro řešení nedostatečného kapitálu. To prostě nedává smysl. Snad jsme se z krize poučili aspoň v tom, že jsme opravdu propojení. Pokud si banky nebudou navzájem důvěřovat a pokud přestane mezibankovní půjčování, budeme mít velký problém. Mohli bychom prosím tedy skutečně získat řádné informace. Ale nevybí, nevyhýbejme se té skutečné otázce. Jde o stabilitu eura, jsou, jde o věci, které jsou propojené a které jsou opravdu zásadní. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Bowles. A poslední z autorů, pan kolega Sanchez Presedo. Pane předsedo, Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, v případě zátěžových eh, testů bankovního sektoru musíme zajistit takové testy, aby byly účinné a transparentní. To napomůže vrátit důvěru na trhy. Zátěžové testy jsou základním aspektem nebo nástrojem, co se týče analýzy solvednosti jednotlivých bank a celkového bankovního systému. Při jejich přípravě a implementaci musíme především zjistit, jak by banky jednaly v případě negativních eh, okolností, abychom zabránili eh, dominovému efektu. Předložené zátěž, předběžné zátěžové testy, které byly provedeny ze strany Evropského bankovního výboru v roce 2009, kdy ECOFIN požádal komise, aby provedla tyto zátěžové testy v evropských bankách. Informace, které jsme získali o schopnosti bankovních systémů ustát takovéto stresové situace, byly analyzovány, nicméně to informace nebyly zveřejněny a vznikly tři scénáře. Jednak jak si banky povedou, pokud budou vystaveny takové zátěži. Komise také rozhodovala o státních dotací za rok 2009, také jaké požadavky musí banky naplňovat, pokud by měly obdržet státní dotace v případě takovýchto situací. Tyto informace byly poskytnuty Ekofinu a 2. prosince Rada požádala o více informací o bankovním systému a jeho schopnosti eh, ustát takovéto zátěžové situace. Výsledky z druhého kola testů byly zveřejněny v rámci hlavních směrů na rok 2010. To se týkalo především bank, které schází v Evropské unii. Byly tady určité problémy s nedostatečným evropským zaměřením a také scénáře, pro zatěžové testy byly odlišné v jednotlivých členských eh, státech. Některé informace byly také milné, zavádějící, eh, například se to týkalo Irska. Také víme, co se stalo se státními dluhy v některých členských zemích. Čili i když tady je narůstající tlak na jednotlivé členské státy, tak nemáme patřičnou důvěru v jejich bankovní systémy. Měli bychom tedy zvážit, že bychom provedli další sérii takovýchto zátěžových testů. V Evropě máme rámec dohledu a také máme mnohem účinnější nástroje, jak prosazovat transparentnost a také provést efektivnější zátěžové testy, což je zcela zásadní podmínka a předpoklad v rámci takovýchto analýz jak se vyhnout našim minulým chybám, jak eh, zajistit, že zvažujeme skutečně relevantní rizika v jednotlivých zemích eh, a neprovádět špatné diagnózy. Musíme zajistit, aby použité metody byly eh, v souladu s jednotlivými bankovními strukturami a jednotlivými modely. Tyto zátěžové testy musí být tedy náležitě připraveny, aby poskytovali informace, které potřebujeme, to je zcela zásadní moment. Musíme také se zaměřit na nový Evropský orgán dohledu pro bankovnictví, který jsme vytvořili v březnu. My Jsme uvedli, že bohužel byl mikrofon. Děkuji a nyní má slovo pane komisař Barně. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní Corin wotman Kohl, paní Bolsové a také paní Sanchez Presedo za tři otázky, které se týkají velice významného tématu. Je to otázka důvěryhodnosti, zátěžové testy bank. Jak víte, vážení poslanci, tak se nacházíme v situaci, kdy finanční sektor se pomalu oživuje. Pro některé banky ta krize ještě neskončila, nicméně tato ehm, krize byla velice silná, významná a v tomto ohledu musíme provádět významnou legislativní práci. Abychom přijali opatření, která budou patřičně čelit eh, takovéto krize, musíme také zavést patřičný dohled. Jak víte, díky vám, eh, tomu také od 1. ledna letošního roku. Eh, musíme také předvídat situaci, musíme zajistit lepší zprávu a dohled, musíme také zajistit lepší kapitalizaci a následně musíme také hodnotit, doslova měřit teplotu jak situace vypadá, a to neustále. A jak jste sami řekli, vážení poslanci, potřebujeme nástroj, který bude měřit eh, přesně. Tento zátěžový test je zcela klíčovým momentem v tomto kontextu. Nejen zde, ale také často o tom také hovořili ministři eh, v Dubnu na zasedání ministrů. Co se týče posledního kola zátěžových testů, tak správně jste řekli, že to bylo nedostatečné. A komise to prohlásila při řadě příležitostí. Máme nový evropský orgán dohledu pro bankovní bankovnictví. E, tento test byl proveden e, ve spolupráci s národními orgány dohledu. E, zaměřujeme se na kvalitu, na důvěryhodnost testů v roce 2011. Víte, že mají být provedeny eh, za několik měsíců a rád bych odpověděl na eh, vaše otázky. Naše analýza se zaměřuje na pět prvků. Stresové testy na rok 2011, také jak si přejete, si vytyčili za cíl skutečně zlepšit situace a to v eh, ohledě pěti bodů. Velice stručně. Za prvé máme akronomický scénář negativní situace a podmínky v tomto případě budou mnohem přísnější než v případě testů za rok 2010. Například budeme brát v potaz šok na trhu s nemovitostmi. E, jaké možné finanční náklady by to mohlo přinést? Za druhé, to cvičení zlepšíme díky posílené metrologii. To je první věc a také musíme udělat lepší vyhodnocení. A podívat se na sporné momenty eh, na po ukončení těchto testů. Dále je to otázka transparentnosti. Ta musí být rozšířená. Musíme také vydat výsledky v polovině června. Budeme mít eh, oddělenou, ale velice detailní ehm, publikaci, která bude hovořit o bilanci v oblasti bankovnictví. Musíme se zaměřit také na státní dluh, na strukturu kapitálu. Za čtvrté, banky jsou také vystaveny eh, zátěže, co se týče určitého prahu eh, jejich eh, likvidity. Také co se týče metodologie, která bude použita, tak díky této metodologii máme zlepšit kredibilitu celého cvičení. A na závěr je to otázka koordinace mezi národními orgány, které musí potom zavést řešení, které budou uplatňovat to vůči bankám, které selhají v takovémto testu a potom tedy zlepšit celkově situaci. Čili budeme pracovat na tom, abychom zlepšili tyto testy, jak si přijete a měli bychom to tedy zlepšit eh, oproti minulému roku. Další věc je, musíme mít mnohem eh, větší jasnost o vlasti státních dluhů. Ptali jste se mi na meteorologii, kterou uplatňujeme v tomto kontextu. Tak jak říkala v úvodu paní Wortmann Kohl. Pokud budeme mít negativní scénář, pokud EBA bude předvídat velký šok, bude to mít velký negativní dopad na státní dluh a jeho zafinancování, tak eh, tento scénář musí brát v úvahu eh, pád vlády a restrukturalizaci, čili musíme brát úvahu eh, podmínky, které budou muset uplatňovat eh, státní banky. To, tuto otázku jsme vůbec neprobírali v letošním roce. Když se podíváme, je to skutečně extrémní scénář, ale může k něčemu takovému dojít. Dnes v kontextu eh, nejrůznějších nástrojů, které zavádíme v rámci eurozóny, zavádíme nový mechanismus stability v oblasti finančnictví v tomto kontextu si myslím celkem rozumně myslíme spolu s EBA, že je mnohem lepší mít skutečnou transparentnost v oblasti státního dluhu, aby to bylo jasně zohledněno v portfoliu bank a také v portfoliu při vyjednávání. Tyto informace musí být mnohem detailnější oproti loňskému roku. Za třetí také musíme věnovat pozornost potřebě zavedení koherentnějších scénářů zátěžových testů v rámci celé Evropské unie. To je zcela zásadní právě pro důvěryhodnost celého cvičení. EBA vyvíjí velkou snahu, co se týče vyhodnocení výsledků tohoto cvičení. Musí zajistit koherentnost mezi uplatněnou metodologií v rámci jednotlivých bank a musí také zajistit konvergentnost jednotlivých makroekonomických scénářů musíme mít jasné parametry a rizika. Čili díky tomu banky mohou restrukturalizovat své portfolium a mohou patřičně změnit svoji zprávu. Je důležité, abychom spolu definovali prach kapitálu, eh, v rámci kterého budou banky hodnoceny. Co se týče referenčních fondů, které uplatňuje EBA, budeme vycházet eh, ze stávající směrnice o povinné kapitalizaci a také bankovní zprávy, která je uplatňována v Evropě. Čtvrtá poznámka. Ptáte se eh, o, na krytí, že máme různé krytí v rámci Evropské unie. A ptáte se na evropské orgány. Je důležité, abychom vytvořili skutečný reprezentativní vzorek v rámci jednotlivých členských států v Evropské unii. Jak už jsem říkal, musíme v roce 2011 testovat banky, musíme otestovat 65 bank v Evropské unii. Ten vzorek v jednotlivých zemích eh, byl 50 všech bankovních aktivit v rámci jednotlivého členského státu. Další poznámka se týká otázky nápravných opatření, těch takzvaných backstops. Čili když máme banku, která je zranitelná, která možná je podkapitalizována, Takováto banka bude muset eh, zavést patřičná opatření, aby napravila svoji slabinu. Co se týče soukromého sektoru, tak tyto finance budou získány na trhu pomocí aktiv a pouze v případě že to bude nedostatečné, tak banka může požádat o státní podporu. Pochopitelně musí naplnit podmínky, které budou uplatněny v rámci celé Evropské unie. O tom bude hovořit kolega Almunie. Čili je důležité, aby hned od počátku pracovala na této otázce s patřičným členským státem. A pokud to bude nutné, tak od roku 2010 máme pomoc, kterou můžeme, mohou banky žádat o členských státech. Tato otázka bude předložena také komisi, která eh, také pomůže zajistit eh, dlouhodobou životnost této banky. Dále restrukturalizace bankrotujících bank, o tom hovoří Ferrerova zpráva, jak tedy jednat v případě krize. Dámy a pánové, budeme pracovat na legislativním rámci, jak si počínat v krizích. A jak už jsem několikrát říkal, máme cíl, aby jak evropský dohled a také výboru, který se bude zabývat otázkou možného selhání bank, aby diagnostikoval patřičně situaci, aby se nezhoršovala, aby to nedošlo k naprosté katastrofě. Je tedy důležité včasně reagovat, aby banka platila pro banku. Je důležité, abychom měli řešení situace hned od počátku, pokud vzniká takováto krize. Čili chtěl bych takto odpovědět na tyto tři vysoce pertinentní otázky. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji panu komisaři Barnierovi. Nyní za jednotlivé frakce začíná pan kolega z dvě minuty. Vážený pane komisaři, víte, že minulé zátěžové testy nebyly dostatečné a měli bychom se vyhnout těm samým chybám. Co se týče vyšetřování, musí být koherentní a nemůžeme napravit situaci, pokud nemáme dobrou diagnostiku. Vlády si to musí jasně uvědomovat. Zátěžové testy tedy musí být reálné. Prvky, které jste zmínil, především eh, přesné otázky, v podstatě odpovídají na naše otázky. Ty, nyní je na EBA, aby provedly tyto testy, aby udělala vyhodnocení těchto testů a zjistila, jestli jsou patřičně účinné. Tyto testy umožní lépe definovat eh, možné potřeby rekapitalizace bank a přijmout opatření, eh, o kterých jste se zmínil. Ale Musíme mít důvěrohodné zátěžové testy, musíme mít eh, nástroje, abychom uklidnili finanční trhy a také ratingové společnosti. Jinak eh, to bude mít negativní dopady o rozhodování naší ekonomice. Důvěrohodné výsledky a zlepšení fungování těchto ratingových společností. Orgán dohledu musí skutečně být úspěchem. Dovolte mi, abych využil tohoto příspěvku a upozornil nás na jednu závažnou skutečnost, že legislativa, která se týká ratingových společností, který, která je nyní zaváděna v platnost, není ještě aplikována a tyto agentury ještě podstatě neberou v úvahu patřičná opatření. Musíme brát tedy v úvahu fungování ESME, aby nebylo příliš pozdě. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Podimata na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Pokud se ve finanční krizi něco jasně ukázalo, tak je to to, že naše bankovní instituty nebyly zatížitelné. A také to ukázalo, že banky jsou rozhodující pro hospodářské fungování. Potřebujeme rozumnou metodu, která nám umožní znovu obnovit důvěru eh, ve fungování bankovního sektoru. Musíme se postarat o to, aby bankovní systém eh, fungoval hladce, aby byl transparentní a aby banky skutečně byly schopné eh, poskytovat ekonomice finance. Různí řečníci již upozornili na to, že předcházející zátěžové testy nesplnily své cíle. Rovněž se nepodařilo pomocí nich obnovit důvěru. Dnes se nacházíme v jiné situaci. Zátěžové testy nyní eh, vykonává nový evropský orgán dohledu pro bankovnictví, který zde v Evropě máme a proto musíme zabránit tomu, aby tento zátěžový test stroskotal takovým způsobem, jakým stroskotal loňský zátěžový test. Musíme otestovat zatížitelnost bank takovým způsobem, že e, se budou zkoumat skutečně veškeré možné situace zátěže bankovního sektoru. Dovolte mi v této souvislosti zmínit také to, že v rámci jakéhosi druhého kroku je nutné také eh, definovat rizika hrozby pro bankovnictví. Děkuji paní kolegyni Podematě a nyní na dvě minuty paní kolegyně Gulár. Dobrý večer, pane komisaři. Co se týče meteorologie, o tom jsme hodně hovořili, detailně jste odpověděli. Já bych chtěla jenom říct si takovou poznámku k tomu, eh, co se bude dít po těchto zátěžových eh, testech. Jak říkal pan eh, Gozes, není to jenom legislativa, je důležité, abychom tuto legislativu především naplňovali a je důležité, abychom tyto zátěžové testy dali do balíčku hospodářského řízení. Musí to být součástí celého systému. Já bych vás chtěla upozornit na to, co se může stát s takzvanými backstop opatřeními, čili když ukončíme zátěžové testy. Chci vás upozornit na to, co se stalo během slyšení s panem Enria. Chceme poděkovat za jejich kroky. Je to místo předsedkyně eh, Evropského výboru pro řízení rizik. Možná si vzpomenete na vyjednávání z loňského roku, že bezpečnostní doložka, kterou chtěli členské státy dát k balíčku vyjednaný komisí, v podstatě eh, nedává za povinnost naplňovat podmínky, které budou platňovat EBA. Čili je důležité zjistit systémová rizika, je důležité, aby EBA byla podporována vaší prací, také eh, tímto výborem pro řízení rizik, ale co se týče této doložky, tak eh, je důležité, aby komise Prus s tímto eh, výborem navrhla konkrétní opatření, ať už se jedná o velké nebo malé státy, protože to je zcela zásadní. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně a nyní paní kolegyně Ford dvě minuty. Děkuji. Zátěžové testy z loňského léta měly obnovit důvěru v banky. Evropa tak chtěla uklidnit globální trhy. Nepodařilo se to. O 19 týdnů později skolabovaly irské banky a banky v celé Evropě je museli zachraňovat. Zjistili jsme, že těch 12 miliard, pokud se to povolí, jde právě do bank. Krizi státního dluhu nevyřešíme do vyřešení bankovní krize a tu nevyřešíme, dokud trhy nebudou mít důvěru a neposkytnou bankám likviditu. Zátěžové testy mají prověřit rizika. Musí prověřit rizika z kterých mají obavy trhy. A trhy teď mají obavy ze státních dluhů. Pokud nepůjde o test pro celou rozvahu banky, tak to nepomůže. Samozřejmě Evropská centrální banka to nemá jednoduché. Veřejně připouští, že je tady určité riziko eh, na rundown na banky, ale skutečně by bylo nezodpovědné, kdyby regulátor odmítal veškeré jiné přístupy. Se zavřenými dveřmi se argument zaměřuje na to, jaký typ kapitálu mají banky. A čím déle jednotlivé banky budou bojovat za své vlastní banky, za opt-out, nebudeme si všichni rovní. Ale mělo by najít také o jmenovatele. Jaká rizika se pojí s aktivy v rozvaze? Pokud americké banky mají rizikovou váhu o 50 vyšší než jejich evropské protějšky, naše evropské banky jsou v podstatě v situaci, kdy nesprávně vyjadřují riziko. Musíme zajistit transparentnost. Všichni musí vidět, že ty zátěžové testy podporují transparentnost. Tak to není. Děkuji paní kolegyně Ford, nyní pan kolega Dvě a půl minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři, otázka zátěžových testů bank je tak důležitá a zásadní a tak kriticky sledována našimi občany, protože banky jsou ve středu této krize. Banky investovaly velké peníze, aniž by se ohlížely na rizika některých členských státech, které se nyní nacházejí v centru krize, vyvolaly eh, realitní bubliny. A vždy se říkalo, že někteří mají horší informace než eh, ti, kdo sledují situaci z vnějšku, tak se ukázalo, že to byla chyba, že banky nebyly schopné eh, učinit správná rozhodnutí a že to byly banky, které vyvolaly krizi. Navíc nyní vidíme, že se v poslední době výrazně zvýšilo státní zadlužení záchranou bank, poskytnutím záruk a také náklady z doznívání krize. Teď zní otázka, zda z krize bank budou vyvozené vážné závěry nebo ne. Nejde o to, že banky měly zodpovědnost pouze v minulosti. Čím dál tím více jsme svědky toho, že trhy ještě nefungují správně. V evropském systému centrální bank, takže dva se eh, naschromáždilo mnoho miliard eur otevřených pohledávek mezi jednotlivými centrálními bankami, protože systém mezi centrálními bankami musel zasáhnout v případě nefungujících trhů. A v bankovním systému tak e, vznikla velká slabina. A ta slabina bankovního trhu vede k tomu, že se bojíme pro restrukturalizaci ve slabších zemích. Vyhroceně řeceno, lidé v Řecku, v Irsku, v Portugalsku mají pocit, že trpí také proto, že máme vybudovaný slabý bankovní systém. Přišly evropské zátěžové testy z minulých dvou let a Eh, mysleli jsme si, konečně se dozvíme pravdu. A jak už zde několikrát zaznělo, eh, výsledky zátěžových testů v roce 2010 byly slabé, zvláště co se týče státních rizik. Téměř tato rizika nebyla zohledněna. A nyní v roce 2011 vidíme podobný obrázek. Také, pane Barnier, jste hovořil velice detailně, ale nepo, neřekl jste, proč eh, rizika státních půjček jsou sice zohledňovaná v obchodu, ale ne v oblasti bank. Vždy se to zdůvodňuje tím, že máme záchranné balíčky, ale to je troufale předjímání politických rozhodnutí, protože záchranné balíčky nejlze považovat za něco přirozeného. Je to něco, co musí jednotlivé parlamenty teprve vyvolat a schválit. Takže zde oznamujete jakousi samozřejmou socializaci soukromých rizik, použití záchranných eh, balíčků při nedostatečném zhodnocení rizik. Také nám chybí zásadní zátěžový test v oblasti pojišťoven. Vyzývám vás, pane komisaři, abyste se zaměřil i na tuto oblast. Jsem zklamaný také tím, že e, Evropský orgán bankovního dohledu vznikl, ale neobstál ve svém vlastním zátěžovém testu. Pane Barniery, e, vyvíjejte zde větší tlach. Bertolt Brecht řekl, že založení banky je horší než vykradení banky, ale Bertolt Brecht se mýlil. Nyní vidíme, že mnohem horší je další a další zatahování bankovního bankrotu. Děkuji panu Gigoldovi a nyní pan kolega Murphy dvě minuty. Thank you. Děkuji. Největší slabina navrhovaných zátěžových testů už tady zazněla. Je to možnost eh, selhání státního dluhu. Když vidíme, na jaké úrovni máme dluhy v našich ekonomikách, prostě to nejsme schopni splatit. Je to velice pravděpodobné. Například irský stát dluží 750 miliard eur. Do roku 2014 to do téhle výše vystoupí. Máme státní dluh, který je víc než 170 tisíc eur na pracovníka. A aby došlo k záchraně, je to neudržitelné a irský stát skutečně zkrachuje. Pokud vím, tak německé banky jsou vystaveny Řecku, Irsku, Portugalsku, těm státům PIX. Jde o 400 milionů eur, francouzský stát 260 miliard, britský stát podobná částka. Potřebujeme skutečně úsporná eh, opatření, jak ze strany komise, tak Evropské centrální banky. Pokud vím, zátěžové testy budou předpokládat, že potřeby bank, co se týče financování, jsou stabilní ale to nebude pravděpodobné. Například 33 miliard eur znamenalo, že šest irských bank v posledních měsících roku 2010 spoléhali na krátkodobé financování Evropské centrální banky. Bylo to asi 160 miliard eur. A pokud je o restrukturalizaci, základní poučení ze zkušeností z posledních let a té obrovské krize musí být asi to, že velké finanční instituce a banky nemůžeme nechat v soukromých rukou snaha o vytvoření zisku v těchto soukromých institucích hrála značnou roli v tom, jak dopadly naše ekonomiky, za což spousta lidí zaplatila vysokou cenu. Finanční instituce a banky musí být v demokratickém veřejném vlastnictví, musíme skončit diktaturu trhu a musíme využít zdroje k tomu, aby to prospělo obyčejným lidem, aby půjčky dostávaly malé podniky, aby lidé měli eh, k dispozici hypotéky a tak dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A pane Murphy, a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo. Nový Evropský orgán pro bankovnictví eh, vydal scénář zátěžových testů 18.3., který se uplatnil vůči evropských bankách. Pokud tyto výsledky přijala odborná veřejnost, musíme se vyhnout to povrchnosti. Eh, a to výsledkům eh, z července roku 2010. Budeme pravděpodobně na základě těchto testů eh, hodnotit tu věryhodnost celého bankovního systému. Bylo by tedy dobré, aby tyto testy byly komplexní a odrážely skutečná rizika, kterým může být finanční sféra v této době vystavena. Já si myslím, že se nemůžeme vyhnout přiměřenému posouzení expozici bank vůči konkrétním státním dluhům nebo dluhům jiných bank, abychom dokázali v těchto testech zohlednit nejhorší možné scénáře, jako je například platební neschopnost státu. Zároveň musíme zajistit vyvážený přístup v posouzení bankovních struktur a podnikání v jednotlivých členských státech a usilovat se o to, aby nové zátěžové testy se zaměřovaly pokud možno na celý bankovní sektor v každém členském státě. Jedině tak získáme opět důvěru jak na straně veřejnosti, tak odborníků. Děkuji, pane Paško, a nyní má slovo paní, paní Garcia Margalon. Ferreira. Ferreira. Není přítomná, takže má slovo paní Ferreira. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. V zátěžových testech bank v roce 2010, myslím, každý rozpozná, že jedním z hlavních problémů s těmi zátěžovými testy je to, že se uplatňuje národní logika, jak pokud jde o metodologii, tak co se týče diagnostiky a výběru kritérií. Ve zprávě, kterou já jsem v tomto parlamentu zpracovala, parlament vyzýval k posílení evropského rozměru při zvládání bankovních krizí. Ale v mezidobí vznikla e, Evropská riziková rada a Evropský bankovní orgán. Evropský orgán pro bankovnictví. A z toho všeho vyplývá, že jsme konečně chtěli dodat evropský rozměr bankovnímu dohledu. Nicméně Rada popsala zátěžové testy tak, aby se před zveřejněním výsledku připravili specifická ambiciozní strategie pro restrukturalizaci zranitelných institucí, včetně řešení ze soukromého sektoru ale také solidní rámec v souladu s pravidly pro státní pomoc pro poskytnutí státní podpory v nezbytných případech. Takže teď v podstatě vidíme, že se znovu blíží zátěžové testy a doporučujeme, aby členské státy bez snahy nějak harmonizovat celý rámec v podstatě znovu uplatnili ten národní rozměr. Říkáme, že národní státy by měly napravovat a řešit problémy na základě záčivých testů. Skutečně to vyvolává principiální otázku. Takováto metodologie znamená, že ztrácíme vynikající příležitost, abychom konečně mohli dodat skutečný evropský rozměr bankovnímu dohledu, ale to teď neděláme. Děkuji, paní Fran. Děkuji paní kolegyně Ferrera, nyní kolega Schmidt dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Žijeme v těžké době. Finanční krize nám ukázala, jak je důležité, aby měli lidé důvěru v bank a v jejich systém. Zátěžové testy jsou významným nástrojem pro zjištění zatížitelnosti bank eh, v nečekaných situacích. Potřebujeme dobře kapitalizované banky a to je třeba vyskoumat, zjistit, jak jsou silné. Silné testy také zvýší důvěru v bankovní systém. Silné věrohodné testy jsou dobrá věc. Jirský příklad nám ale bohužel ukazuje opak. Potřebujeme transparentnost v těchto testech. Musí být zveřejněné a také je důležité, že přispějí k, ke zvýšení důvěry trhu a občanů v dané banky. To je to, o čem hovořil pan Barnier. Význam důvěry, velké důvěry. Musí také v budoucnu vzniknout takové systémy, aby zahrnuly skutečná rizika trhu. Tím, že Potom můžeme vidět exponovanost eh, státních dluhopisů, kdy aktéři trhu činí své rozhodnutí. To je důležité zahrnout do zátěžových testů také tyto aspekty. Komise a orgány ESRB a EB a musí říci, co to má zahrnout a také se postarat o to, aby to odráželo potenciální rizika. Dále no, chci říci, že některé banky možná požadavky nesplní, ale potom musí eh, učinit jednotlivé státy i hned patřičné kroky. Například švédské banky provádí expanzivní kroky v pobaltí a to může nastolit významnou nerovnováhu. A historie nás poučila, váhání u slabých bank může vést ke katastrofě. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Šmitovi a nyní kolega Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit francouzsky. Pane komisaři, vážení kolegové, zatěžové testy jsou posledním výkřikem módy. Máme ekonomickou krizi, finanční krizi. Fajn, začneme provádět test. Dělali jsme zatěžové testy v jaderných eh, bankách, tak, eh, <laughs> elektrárnách, taky budeme dělat také v bankách. Čili zátěžové testy mají přinést důvěru ze strany evropských občanů a trhu. Ale nemůžeme říct, že loňské zátěžové testy byly příliš důvěryhodné. Jaderné testy, to ví váš kolega Ettinger, jsou do této chvíle výsměchem, protože pokud by eh, narazilo letadlo na jedenou elektrárnu, tak takováto situace se vůbec nebere v úvahu. Tady máme velké riziko státního krachu. Je to možná situace a nemůžeme pracovat eh, s hypotézou, že by taková situace nevznikla. Čili položím otázku. Vy odmítáte tuto hypotézu, ale ta je mimo realitu, protože pokud se podíváte na čísla například Irska, kde musí restrukturalizovat svůj dluh, tak je velice nezodpovědné tuto hypotézu nebrát v úvahu, protože jinak nás to bude stát ještě víc. Chtěl bych vás upozornit také na vaši odpovědnost. Jste ambiciozním Evropanem a víte, že od velkou zátěží jsou především naši občané. Musíme skutečně tuto situaci řešit radikálně. Musíme radikálně restrukturalizovat tento sektor, ale zcela jistě to také znamená vznik Federace bankovního systému a o tom se budeme bavit zítra. Děkuji a nyní kolega Karas dvě minuty. Pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkoval za podrobné zodpovězení mé parlamentní otázky týkající se zátěžových testů a irských bank, otázky z 8. února. Dnes jsme zde konstatovali, že eh, věrohodnost vzbuzuje důvěru a rozhodnost eh, a další vlastnosti pomáhají překonat krizi. A já musím říci, že u posledního zátěžového testu mi chybí dostatečné vyhodnocení. Důsledky jsou neznámé, a závěry jste dnes naznačili a jaké budou důsledky příštího zátěžového testu mi ještě není dostatečně jasné. Dovolte mi proto položit tři otázky. Za prvé, pane komisaři, jak můžete zaručit, že zde budeme se zaměřovat na dlouhodobé záležitosti a nikoli na krátkodobé, jako to bylo posledně u irských bank? Dále jsme přímo svědky vyhrocování se evropské krize státních dluhů, už o tom hovořil pan Gigold. V aktuálním zátěžovém testu se to ovšem zkoumá pouze v účetních knihách eh, bank. Bankovní, případně tam nejsou, nejsou zahrnuté bankovní knihy. Eh, jak tedy ospravedlňujete tento rozdíl? Ne, nevzniká potom takový dojem, že je něco garantováno, řekněme, z dlouhodobého hlediska eh, bank, ale přitom bude nedostatečně osvětlen problém státních dluhů. Děkuji panu kolegovi Karasovi a nyní má slovo pan kolega Sanchez Presedo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu komisaři. Kolegové, já bych vám rád poděkoval za vaše připomínky. Samozřejmě správná diagnoza je důležitá, aby pak bylo možné uplatnit eh, nějakou léčbu. Když budeme mít správné zátěžové testy, tak snad povedou ke správné reakci. Potřebujeme solventní finanční instituce, potřebujeme stabilní finanční systém. A musíme se postarat o to, že reálná eh, ekonomika dostane úvěry, které potřebuje. Samozřejmě zátěžové testy jsou součástí toho celkového úsilí, pokud jde o vytvoření systému, který lépe funguje. A pokud jde o negativní scénáře, banky, které neprojdou těmi testy, musí najít nový způsob, jak fungovat na trhu, buď prostřednictvím rekapitalizace nebo nějaké restrukturalizace. Evropský dozorčí orgán pro bankovnictví samozřejmě může vydat doporučení na nápravu nedostatků, když vidí systémová selhání, aby se zajistilo, že budou podniknuty ty správné kroky. Ale pokud se má udělat právě toto, pak potřebujeme ambiciozní evropský rámec – Musíme zajít dál než dřív. Potřebujeme větší finanční integraci v Evropské unii, ale také větší daňovou a politickou integraci. Děkuji a nyní pan kolega Stolojan na dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Zátěžové testy jsou důležité, abychom byli schopni vyhodnotit, nakolik zdravý je náš bankovní systém. Ale musíme splnit dvě podmínky, které jsou naprosto zásadní. Za prvé, musíme zajistit, že tyto zátěžové testy budou dostatečně kvalitní. A proces vyhodnocení musí být přesný. Také bych chtěl říct, že banky uplatňovaly v jednotlivých členských státech různé obchodní modely. V Rumunsku, stejně jako i v dalších členských státech, banky neobchodovaly s toxickými aktivy. Ale expanzivním způsobem předělovaly úvěry na základě krátkodobých externích zdrojů. Financovali dlouhodobě, ale výsledky byly stejné a vykazovali ztráty. A stali se nesmírně zranitelnými. Ale nenesli odpovědnost za zprávu rizika. Za druhé, potřebujeme vysoce transparentní výsledky testů, těch zátěžových testů, které proběhnou. Požadují to trhy a požadují to občané. Potřebujeme transparentnost. Děkuji. Děkuji. A nyní na dvě minuty pan kolega Ludvíkson. Během minulého roku, co se týče státních financí, jsme v podstatě ztratili přehled o tom, co se děje, kde je problém. Zabíra, zabývali jsme se otázkou státních financí, ale zapomněli jsme na to, že tím nejhorším problémem jsou právě banky. Na jedné straně máte uh, Eh, nejrůznější katastrofy v bankovním systému, což vedlo k tomu, že státní finance se dostaly do velice zranitelné situace. Musíme najít fungující řešení pro Atény, Lisabon a Dublin. Pokud budeme postupovat nerovnoměrně, tak nemůžeme být dostatečně stabilní. Musíme vyvinout patřičné snahy, abychom vytvořili stabilní bankovní systém, protože dříve nebo později to bude znamenat velké břemeno pro státní finance, dokonce i pro ty nejsilnější státy. Máme velice obtížný kontext, protože některé země neřeší slabiny ve svých bankovních systémech. Například v Irsku, v Portugalsku, v Řecku se mají zlepšovat určitá opatření, ale celá řada jiných členských států nezlepšuje svoji vlastní situaci, když by měli. Je tedy jasné, že zátěžující testy musí být tvrdší, důvěryhodné, transparentní, ale je jasné, že také po nich musí následovat celá řada nejrůznějších opatření, které bude řešit identifikované slabiny. Čili bylo by dobré vytvořit dobrou strategii a já doufám, že komise přijme takovou tu iniciativu na základě hlavních směrů, které byly vytvořeny v Evropském parlamentu ve Ferrerově zprávě, která se zabývá touto problematikou ale ta největší odpovědnost je na jednotlivých členských státech. Dokonce i ty nejsilnější státy musí vyřešit slabiny, které mají ve svých bankovních systémech. Děkuji panu kolegovi Luxixonovi a nyní má na minutu a půl slovo pan kolega Mann. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský zátěžový test bank, který se konal loni v létě, je třeba výrazně zlepšit. Pane komisaři, Nestačí přece se zaměřovat pouze na vlastní kapitál. Stejným způsobem je třeba zohlednit i dopady krize na likviditu bank. Připomeňme si to. Tehdy se zhroutily banky, jako byla Lehman Brothers, protože měly obrovské problémy s likviditou. Naprosto nechápu diskusy o tom, zda výsledky kontroly likvidity mají či nemají být zveřejněné. Kdo sází na to, že bude zamlčovat data, tak obírá tento test o daný smysl. A e, chce, aby trhy nadále důvěřovaly i těm bankám, které propadly v testu, ale tím zavádí nejistotu v takové atmosféře, e, vznikají pouhé fámy a nabývají na objemu. Potřebujeme novou metodiku a jasné parametry s daným cílem, transparentnost. Je třeba, aby vznikla transparentnost, tak, aby se zjistilo, zda určité evropské banky podlehnou či nepodlehnou krizi. Je důležité, aby vznikla široká důvěra a aby banky k tomuto přispěly ve svém vlastním zájmu. Děkuji panu kolegovi Manovi a nyní pan kolega Kančan minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy odvádíte skvělou práci. My potřebujeme obnovit stabilitu a důvěru v bankovní systém. Ale teď nás to ještě bude stát ohromné úsilí. V současné době máme určitý legislativní rámec, který využívá jisté nástroje, jisté preventivní nástroje, které nám pomohou řešit krizi. A to půjde dál než nástroje, které už máme. Ale měli bychom si dát pozor na byrokracii. Měli bychom si dát pozor, abychom nevytvářeli příliš mnoho agentur nebo nástrojů, které by mohly vést k dalším problémům v budoucnu. Správný legislativní přístup je důležitý, abychom v budoucnu zabránili legislativním krizím, pardon, finančním krizím, abychom bankám umožnili účinněji fungovat při stejných podmínkách v celé Evropě. A proto já se domnívám, že abychom dosáhli transparentnosti, my jako zákonodárci musíme neustále zpracovávat standardní pravidla a správnou metodologii. Nesmíme zapomínat, že výsledky se musí zveřejnit. Já myslím, že to, k čemu došlo v roce 2010, ukazuje, že zveřejnění výsledku je velmi důležité, pokud jde o důslednost. A samozřejmě můžeme mít i kontraproduktivní důsledky na trhu, takže musíme být opatrní, jakým způsobem ty věci zveřejníme. Děkuji panu kolegovi Kančanovi a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Slovo má pan kolega Kelly na jednu minutu. vstupenky v Irsku ukázali, na tom jsou, není důvod rozebírat proč. Já jsem tady proto, abych se ptal, ne abych něco říkal. A mám několik otázek. Za prvé, je potřeba zátěžový test všech bank? Za druhé, můžeme mít jistotu, že zátěžové testy teď budou odrážet skutečnou situaci bank? A za třetí, Jakou autoritu, jakou pravomoc má Evropský eh, orgán pro dohled, aby bankám, které na tom nejsou dobře, které se chovají nerozumně a tak dále, něco vnucoval. A poslední věc, pan Gozes mluvil o tom, že se musíme zbavit závislosti na ratingových agenturách. Jak eh, můžeme nastolit tu idylickou situaci a to co nejdříve? Děkuji. Děkuji kolegu Kelimu a nyní kolega Simke jedna minuta. Otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zadania pytania. Chtěl bych e, poděkovat za možnost, že můžu położyć swoje otázku. Dovolte mi, abych e, řekl naprosto jasně. Není to na Evropské komisi, není to na vás. Zcela bez pochyby se nacházíme situaci v evropském bankovním systému, který by na tom byl mnohem hůře. Ale situace se mění velice dynamickým tempem. Některé problémy, které se týkají likvidity bank, byly vyřešeny, ale objevují se nové problémy, nové hrozby. Eh, teď tedy přichází má otázka, jak byste definoval hrozby a rizika, která se objevují nyní? Jak byste je definoval dnes? Jaká rizika musíme řešit v blízké budoucnosti? Chtěl bych zdůraznit, že některé problémy již byly vyřešeny, ale objevují se nové problémy. Dank. Děkuji panu kolegovi Zemkemu. A nyní má slovo kolegyně McGuinness. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Nesmíme zapomínat, že tyto problémy se dotýkají obyčejných lidí. Já jsem se eh, cestou do Frankfurtu setkala s mladým Irem, který chtěl jet dnes do Austrálie a je jedním z tisíců, kteří takto utíkají vzhledem k tomu, jaké máme problémy s bankami a s ekonomikou. Souhlasí komise s tím, že poškození evropské důvěryhodnosti v důsledku toho, že jsme nezvládli ty první zátěžové testy, se nedá ani napravit a říkám to s velkým politováním. Občané Evropské unie v zoufalství hledí na to, co se děje v bankovnictví. My jsme poškodili důvěru v Evropskou unii a v eurozónu. A jak víte, irské bankovnictví už mělo druhé kolo zátěžových testů a nová vláda zavedla plán restrukturalizace. A potřebovali jsme navíc 24 miliard kapitálu. A dopad dnes na irskou ekonomiku je takový, že dobrým podnikům chybí kapitál, protože banky zápasí a nejsou schopné naplnit požadavky. To je nemožná situace. Já žádám komise, aby to řešila. Děkuji. Děkuji paní kolegyně McGuinness a nyní má slovo paní kolegyně Bačesku. Děkuji, pane předsedo. Skutečnost, že předběžné zátěžové testy nebyly důvěryhodné, eh, vytváří složitější situaci nyní, aby tyto testy byly důvěryhodné. Došlo ke změně dat a v tomto kontextu budoucí zátěžové testy musí být mnohem přesnější. Národní orgány už měly zavést své akční plány. Problémy spojené s těmito zátěžovými testy už měly být dávno vyřešeny. Věděli bychom, které banky selhaly. Nové testy by měly poukázat na nové slabiny bank a měly by také identifikovat, kde musíme konsolidovat kapitál. Zdůrazňuji důležitost toho, abychom měli spravedlivější přístup eh, při aplikaci zátěžových testů ve všech členských státech. A přijde mi také užitečné, aby komise vyslala sdělení o hlavních změnách, eh, které budou provádět v tom novém kole zátěžových testů. Děkuji paní kolegyně Bašesku. A na závěr paní kolegyně Galpelc. Köszönöm, elnök úr. Ennek a témának a fontos... Děkuji, pane předsedo. Význam tohoto tématu se projevuje také tím, že tři poslanci se zeptali komise na totéž. Věrohodnost komise bude ohrožena, pokud letos nový zátěžový test eh, nepřispěje k obnovení důvěry. ESRB a EBA vypracovali jednotnou metodiku a zdá se, že je zajištěné i provádění testů, ale po odpovědi komisaře zde přeci jenom vidím několik otevřených otázek. Jedna z nich například zní, zdá přeshraniční majetkové poměry nebo zdá jsou zohledněné e, různé situace. Můžeme říci, že žádná z že můžeme zaručit, že tento stres test zohrodní všechny banky, které by eventuálně mohly eh, ohrozit systém v Evropě. Na závěr má slovo pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v tak pozdní hodinu zapojili eh, do této diskuse. Pokusím se moudře odpovědět na otázky europoslanců. Hned, abych zareagovala na otázku paní Kelpels, která zmínila odpovědnost komise. Pochopitelně chci dostat své odpovědnosti. Chtěl bych připomenout, že tento zátěžový test jasně definuje odpovědnosti nového orgánu, který jsme spolu vytvořili, to znamená Evropský orgán dohledu pro bankovnictví. A musíme náležitě spolupracovat s tímto orgánem. Je důležité také Evropská centrální banka eh, se zapojila do přípravy těchto zátěžových testů, které provede EBA, ale je to eh, ten hlavní zodpovědný orgán za tyto testy. Chtěl bych eh, položit takovou obecnou otázku. Kde jsou tedy ty budoucí rizika, kde jsou budoucí hrozby? Já si myslím, že neexistuje nulové riziko. Eh, v této oblasti nebo v oblasti životního prostředí. Je, myslím, velice obtížné předpovídat budoucnost. Víte, že trhy jsou mnohem rychlejší, mnohem rychlejší než demokracie, než my, náš čas. Je to ta rychlost, eh, která musí být dobrá, nesmí se tedy stát, aby se věci vymkly. Čili tato krize vznikla před čtyřmi lety v USA a od té doby jsme vytvořili nástroje dohledu, řízení, odpovědnosti, transparentnosti. To nám v podstatě předtím chybělo. Předtím jsme měli takovou vlnu liberalismu, především v 90. letech to byly věci, které v podstatě chyběly a neexistovaly. Eh, byla tady myšlenka, že trh se může samo regulovat. G20 ehm, pochopila, že je zapotřebí vytvořit nástroje, transparentní zprávo a řízení, napravit morálku, pokud mohu použít toto slovo, nebo etiku, které jsou naprostým základem celého finančního trhu desítky let. Opatření, která bereme v úvahu, jsou velice důležitá. Čili vytvořili jsme Evropský orgán dohledu pro bankovnictví, také se změnili Evropskou radu pro systémová rizika. Tyto orgány jsou velice důležité. Proč tedy také zmíním Evropskou ratingovou agenturu, o které se zmínil pan Gozes. Na tomto plenárním zasedání vlastně řešíme celou otázku ekonomického a finančního řízení v Evropě a vyvíjíme velké úsilí. Nemám problém použít to slovo federace. Toto slovo tady zaznělo a potřebujeme spojit naše úsilí, politické úsilí a někdy jít nad rámec pouze běžné koordinace. Ještě k panu Gozesovi. Je důležité, abychom neustále reformovali eh, v oblasti ratingových agentur. Nyní pracujeme na třetí reformě. Bude to reforma číslo tři a otázka stále rostoucí závislosti ze strany ratingu. Někdy v červnu jsme v podstatě vypustili tyto reference, to znamená, že je zapotřebí, aby naopak byly nezávislé vůči bankám, čili ratingové agentury a banky musí být zájemně nezávislé. Na tomto problému jsme pracovali. Dále pan Enria. Napsal jsem si poznámku. Ano, budu se zaměřovat na tento návrh. Je důležité, abychom se zaměřili na určitou angažovanost, politickou vůli. Také děkuji za velice důležitou zmínku paní Gulár, eh, která hovořila o Evropské radě pro systémová rizika. Spolupracovali jsme se všemi to aktéry EBA s Evropskou radou pro systémová rizika, abychom zajistili určitou soudržnost, abychom eh, spolu propracovali dobré zátěžové testy. Není to pouze úkol EBA, ale také jednotlivých členských států, aby se poučili, aby vytvořili podmínky, aby vytvořili nástroje pro tzv. backstop. Věneme vysokou pozornost tomu, co bude následovat po zátěžových testech. Když se vytvářely tři orgány systémového dohledu, tak tyto orgány musí pomoci trhu. Já si myslím, že EBA odvedla dobrou práci. Je to stejné v případě Evropské rady pro systémová rizika a pan Kigel se zmínil o EPA, také jste se zmínil o testu v oblasti pojišťovnictví, čili tam připravujeme také celou řadu zátěžových testů. Tak jako v případě bank. Pan Gigel se zmínil o něčem, co zmínil také pan Karas, také pan Schmidt. Se e, zmiňovali o šoku státního dluhu. Jak už jsem říkal, EBA má právě vytvořit definici. Zátěžový test takovéhoto šoku má řešit takovýto scénář. Nebudu říkat e, nic dalšího, jen snad to, že hovoříme neustále s EBA. Ano, poučili jsme se z té poslední vlny zátěžových e, testů. Ty předešlé testy byly nedostatečné a také kolega mě vyzval, abych byl ambicioznější. Ano, tento dialog bude velice přísný, náročný. Musíme také respektovat kompetence, nezávislost EBA. Musíme také respektovat nezávislost komise. Mou ambicí, pane Gigolte, je, abych si rozumně poučil z těchto zátěžových eh, testů, které eh, končily v červnu a abych eh, díky tomuto poučení mohl vést další dialog s EBA, abychom mohli provést další kolo zátěžových testů. Pan gigol, a další kolega se zmínili o rizikovosti likvidity. Rizikovost likvidity se není součástí zátěžového testu, tak jak to bylo vydáno. Bylo řečeno, že bude tematický postup, že se bude zabývat odděleně otázkou likvidity a hodnocení rizik, a to v prvním semestru roku 2011, čili eh, budeme řešit tuto otázku paralelně. Pan Karas a se zmínil o komisi, co dělá strategického dlouhodobého hlediska. To je taková obecná poznámka. Souhlasím s tím, že já i mý spolupracovníci pracujeme na nové legislativě, která se týká finančního řízení v Evropské unii. Toto nařízení potřebujeme. Je to právě v rámci toho balíčku řízení. A také důležité, aby odpovědnost nesli akcionáři. Tady odpověď paní Ferreira, co se týče bankovních eh, situací, když eh, se dostanou banky do krizové situace, jak řešit tyto situace, podívat se také na příčiny krize. Například eh, ty bonusy byly naprosto nesmyslné, vůbec neodpovídaly riziku, protože ta rizika potom museli uhradit jiní. Musíme tedy hodnotit aplikaci celého rámce bonusů a odměn. Tady máme velké nedostatky. Chtěl bych říci, tak jak si řada lidí přeje, transpozice již byla provedena nebo je prováděna v jednotlivých členských státech a budeme tuto otázku znovu řešit. Chceme řešit především jeden ze zdrojů krize, otázku rizika a odpovědnosti jednotlivých aktérů v bankovním sektoru. Paní Pereira, pana Lamberts hovoří o nekoherentnosti zátěžových testů a také je srovnávají s nedostačnými zátěžovými testy v minulosti. Je důležité, abychom aplikovali koherentně tyto testy a také EBA bude dělat takzvané peer review, to bude velice užitečné. Dále otázka harmonizace, na tom zcela jistě pracujeme, paní Ferreira. Také budeme brát v úvahu vaše návrhy při řešení krizových situací bank. Celá řada z vás, pan Jackson, paní Ford, pan Kalčány, paní Basesku, Zmínili jste se a nyní cituji, že musí být ehm, přísné, transparentní, opět eh, v rámci finančního a ekonomického řízení toho modelu, který spolu vytváříme. Čili tyto testy budou skutečně transparentnější, přísnější než ta, eh, ty předběžná kola testů. Čili v roce 2011 chceme provést takovéto testy, které budou ještě transparentnější, důvěryhodnější, přísnější v bankovním sektoru. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. My už máme určité opoždění, pane komisaři. Už máme určitý sklus. Velice vás ctí,